Good afternoon, colleagues. Good afternoon. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážení hosté. Zahajuji dnešní zasedání našeho výboru pro regionální rozvoj. Všichni jste obdrželi návrh pořadu jednání. Můžeme přijmout návrh pořadu jednání nebo máte nějaké připomínky k pořadu jednání? Nemáte? Dobrá, takže tímto přijímáme pořad jednání. Dalším bodem je schválení zápisu. Návrh zápisu do zasedání z 3. prosince 2014. Máte to ve svých podkladech a já navrhuji, abyste tak jako je obvyklé, že pokud v průběhu tohoto zasedání nebudou žádné námitky, budeme, budeme zápis považovat za schválený. Je to přijatelné? Ano, tak vám děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu velmi krátkému bodu sdělení předsedkyně. Již byl zahájen nový parlamentní rok pro náš výbor pro regionální rozvoj a bude se konat recepce pro všechny poslance, náhradníky a pozvané hosty z komise a lotyšského předsednictví dnes 18.30 zde před zasedací místnosti. Takže tam velmi snadno najdete cestu. Tak to bylo moje krátké sdělení předsedkyně. A nyní máme náš první aktuální bod je to naše první příležitost přivítat naší bývalou kolegyni, paní Krecu, opět zde v našem výboru, tentokrát co by komisařku pro regionální politiku. Vítáme ji zde k výměně názorů. V oblasti politiky soudržnosti se chceme zaměřit na dvě témata. Uzavření období programového období 2007 až 2013 a očekávaného dopadu a identifikovaná rizika nedočerpaných přidělených prostředků a za druhé aktuální stav programů 2014 až 2020 a zahájení jejich implementace. Už nyní jsme svědky toho, že zde máme pro příští roky několik zásadních výzev v oblasti regionální politiky přístup zaměřený na výsledky makroregionální strategie, revize strategie 2020, eh, přeskum víceletého finančního rámce v polovině období, vztah budoucího Evropského eh, fondu pro investice a evropských fondů. Takže máme celou řadu témat eh, k projednání s paní komisařkou. Navrhuji, abychom postupovali klasickým postupem tohoto typu výměny názorů. Nejprve vyzvu paní komisařku, aby přednesla krátký úvodní projev a potom dám možnost poslankyním a poslancům, aby kladli své otázky. Jako první se budou moci ptát koordinátoři. Pokud s tím takto souhlasíte, tak nyní můžeme tedy pokračovat a dávám tímto slovo paní komisařce. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení přátelé. Já bych vám samozřejmě velice ráda chtěla poděkovat za vaše pozvání, že se mohu sem vrátit na výbor pro regionální rozvoj poprvé po zářijovém slyšení a vždy se sem budu velmi ráda vracet. Jsem toho názoru, že opravdu se tato politika nás týká společně a pokud pouze společně v ní můžeme být úspěšní. Dovolte mi popřát vám všem i vašim rodinám úspěšný, šťastný nový eh, rok. Uplynuly čtyři měsíce od mého slyšení zde a uplynulo velmi rychle. Vy už jste zahájili projednávání několik zpráv z vlastního podnětu k významným tématům v oblasti naší politiky a těším se na eh, dobré diskuse s vámi, až budou tyto zprávy dokončeny. V těchto měsících už se konalo celá řada aktivit a já bych ráda prezentovala výsledky ve čtyřech hlavních oblastech. Je to přijímení nových programů implementace 2007 až 2013 programu a také politika soudržnosti a její příspěvek do investičního balíčku, tady balíčku pana předsedy Junkra. Co se týče těch nových operačních programů, tak si vzpomínám, že jste z oblast, v oblasti nových programů ve svém usnesení v lednu vyjádřili určité obavy ve svém usnesení a pozornili jste na to, že spoždění programů by mohlo ohrozit schopnost využívat evropských strukturálních investičních fondů v době krize na celostátně, regionální i místní úrovni. Já tyto obavy chápu. Evropské regiony trpěly důsledky ekonomické krize, už je tomu sedm let jimi trpí a doufáme, že tím, že nyní přijde čisté peníze do reálné ekonomiky se situace zlepší. Chceme tedy říci společně nahlas, že ti, kdo přišli o své zaměstnání, už nemohou déle čekat a proto bych se s vámi ráda podělila o několik prvních dosažených výsledků. V prosinci jsme přijali 158 programů v oblasti regionální politiky a sice v, v Fondu soudržnosti a ve Fondu ERDF. Dalších 40 operačních eh, programů eh, bude brzy přijato v souvislosti s postupem znamená carry over. Takže 75% všech programů eh, v souvislosti s cíly investice a růstu v oblasti zaměstnanosti. 63% programů v oblasti růstu a zaměstnanosti bylo přijato za posledních 12 měsíců, zatímco rok eh, předtím to bylo pouhých 15%, takže tentokrát jsme na tom byli mnohem lépe. Vyslechli jsme si vaše obavy v říjnu loňského roku a tyto čísla ukazují, že jsme vyvinuli velké úsilí, zvláště v posledních měsících loňského roku. Samozřejmě všichni víme, že jsme mohli přijmout eh, o několik programů více, jsou zde určité tlaky z členských států, ale jistě si dobře vzpomenete, že jsem se tehdy zavázala, že opravdu nebudu ustupovat po kvalitativní stránce a nebudu věci uspěchávat, protože je to rámec, který se týká aktivit v příštích deseti letech, takže je velice důležité bedlivě zvážit všechny programy. A všichni dobře víme, že eh, lidé tyto fondy potřebují, ale je důležité také ukázat, že toto není jenom nějaký přesun eh, prostředků, ale že to je skutečná politika, která nabízí skutečné příležitosti, ale žádá si také zodpovědnost. Takže komise příštích měsíce také nadále bude dbát na tuto zodpovědnost při přijímání těch nejlepších programů. A to mimo jiné znamená také zavedání nových eh, postupů, také určité částky, které nebyly předěly v roce 2014, znamená to interní revizi eh, víceletého finančního rámce a eh, pozměnění rozpočtu pro tento rok. V únoru komise přijme návrh pro revizi víceletého finančního rámce a ve spolupráci s parlamentem a lotyšským předsednictvím se staráme o to, aby k té revizi došlo opravdu rychle a účinně, abychom mohli rychle implementovat zbývající programu. Pokud se nám podaří všem dodržet tento harmonogram, tak jsem pevně přesvědčená o tom, že se nám opravdu podaří a ten program bude připraven ke schválení v květnu. Je to realistické, ale samozřejmě je to i otázka politické vůle všech zúčastněných stran. Co se týče implementace programu 2007 až 2013, je zde povzbuzující pokrok při využívání těchto fondů. Bylo to původně 59 přidělených eh, zdrojů koncem roku 2013, to stouplo na 75% na konci roku 2014. 14 eh, miliard eh, eur bylo předloženo co by žádosti na platby v posledních dvou týdnech loňského roku, ale některé státy mají problémy plně využívat alokované fondy. A co by komisařka pro regionální politiku jsem již skontaktovala ty členské státy, které mají malou implementaci a vytvořili jsme speciální pracovní skupinu, která má v tomto úsilí členské státy podpořit. Nicméně tato činnost nebude jednoduchá a samozřejmě cestuji do dotyčných členských států, setkávám se s partnery a příslušnými orgány, které spravují peníze, tak, aby se opravdu dostali k těm lidem přímo na místě. Samozřejmě je zde třeba opravdu přijmout zodpovědnost a ať už budeme o věci usilovat jakkoliv, budeme úspěšní pouze tehdy, když budou aktivní všechny strany. Protože partnerství je opravdu klíčové pro úspěch této politiky a já věřím, že mohu také spoléhávat, spoléhat na vaši podporu, že tuto zprávu předáte ve svých členských státech. Příspěvek politiky soudržnosti k Junckerově plánu. Jak víte, komise právě předložila návrh pro Evropský fond pro strategické investice v souvislosti se soudržností a toto je klíčový krok pro zajištění úspěchu investičního plánu, ale to je pouze, soudržnost je pouze jedním z, plíny, z pilířů tohoto plánu, ale je to významný pilíř. Nová politika nabízí celou řadu nástrojů, které byly vytvořeny k tomu, abychom řešili stávající problémy. Finanční nástroje jsou zde asi ty nejslibnější a proto komise chce vyzvat všechny partnery, členské státy, regiony i místní orgány, aby co nejvíce využívali finanční nástroje tyto nástroje ehm, mají dopady na více aktérů eh, v souvislosti s veřejným financováním. Jinými slovy, když využíváme finanční eh, nástroje, tak zvyšujeme ziskovat každého investového eura. Takže eh, půjčky, aktiva, záruky, je zde opravdu široký výběr a víte, že v příštím období bude možné podporovat projektu ze všech oblastí malé a střední podniky, energetika, doprava a další. Je důležité, že tento eh, nástroj možná se někomu jeví složitý na první pohled, ale já také využívám svá generální ředitelství, aby byly komunikativní protože je někdy zvláštní, že některé státy s tím nástrojem pracují, jiné nikoli. A jsem toho názoru, že potřebujeme lepší eh, výměnu zkušeností dobré praxe s využíváním těchto nástrojů, protože je to opravdu velice významný zdroj, jak znásobit naše financování a myslím si, že ty opravdu, tyto nástroje opravdu mohou přispět ke změně přímo na místě a nyní vidím, jak to funguje v jednotlivých zemích a myslím, že pro členské státy je opravdu zásadní, aby se naučili pracovat s finančními nástroji. Takže rozhodně musíme podpořit každého partnera, který se chce v této oblasti vyvíjet, aby se naučil pracovat s těmito nástroji. Velice se omlouváme, já budu muset v 16 hodin odejít, protože budeme spouštět nástroj technické podpory e, pro spolupráci místních orgánů s Evropskou investiční bankou. Ráda bych dodala, že minulý týden také komise přijala pokyny, které chce zajistit lepší vyváženost mezi fiskální odpovědností, strukturálními reformami a skutečnou potřebou zlepšit investování. Co se týče Eh, minulosti zdůrazňovali jsme fiskální zodpovědnost. To je samozřejmě důležité, ale nestačí pro vytváření pracovních míst a růst. A musíme skutečně naléhavě zvýšit investice. Členské státy a regiony v této oblasti potřebují naši podporu. Dobrou zprávou je, že v souvislosti s těmito pokyny a za určitých eh, podmínek bude eh, vyňaté spolufinancování na národní úrovni z výpočtu rozpočtového deficitu. U těch eh, zemí, které budou mít eh, přílišný rozpočtový deficit, tak je možné, aby komise upravila ten termín pro nápravu. Takže jsme přesvědčeni o tom, že můžeme skutečně přispět k úspěchu investičního plánu. Dostávám se nyní ke konci svého Eh, projevu. Ráda bych eh, zde zmínila téma, které je pro nás nesmírně eh, důležité. To je, to je zablokování pladeb. Musím to samozřejmě také změnit. Víte, že 19 miliard eur na konci roku 2000 14 eh, z regionálního fondu a fondu soudržnosti se nacházejí v tomto mechanismu. Musíme to brát velice vážně, tuto situaci. Nicméně vám chci poděkovat za vaši podporu při složitém vyjednávání nového rozpočtu. Podařilo se nám zabránit tomu určitému lavinovému efektu, o němž jsme zde hovořili společně v září, takže vám chci poděkovat za vaši podporu, díky čemu se podařilo situaci stabilizovat a děkujeme také za závazky všech tří institucí v souvislosti s plánem pladeb 2014 až 2020. Musí zde být permanentní úsilí všech aktérů. Vážení přátelé, už jsem zde hovořila určitou dobu a byla bych eh, ráda, kdybych se sem do parlamentu mohla vracet par, eh, pravidelně do tohoto výboru i při jiných příležitostech, například při akci Open Days a podobně, kdy to je vždy významný týden aktivit, který se koná v říjnu, ale jistě budeme mít také spoustu příležitostí hovořit o těchto tématech. Jak vidíte, máme zde několik významných výzev a já se těším na dialog s vámi o těchto tématech i o tématech jiných. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Thank you, Commissioner. habe... Děkuji mnohokrát. Mám dvě krátké otázky. Jsem velice potěšena, že již nyní je schváleno tolik operačních programů. První otázka z mé strany. Jsou členské státy, kde ještě nejsou schváleny žádné operační problémy, či je jich skutečně velmi málo. Byly by to tedy země, které mají skutečné obtíže, to by mě zajímalo, za takové jsou. A druhá otázka, Chtěla bych vědět, jak bude v budoucnu fungovat výklad flexibility, paktu stability v oblasti politiky soudržnosti. My jako parlament, parlament a já, jsme vyjednávali o všeobecném nařízení a snažili jsme se tam zapracovat takzvané zlaté pravidlo, které v podstatě říká to, co dnes interpretuje komise, ale mně není zcela jasné, jak tady ta flexibilita má fungovat. Jsem ráda, že to nyní jde. Eh, přijde mi to dobré. My jsme se tehdy velmi snažili to prosadit ve vyjednávání. Nepodařilo se nám to, ale nyní to tady přichází. Ale ráda bych věděla, jak to má fungovat v praxi. předsedkyně, a budu také velice stručný. Dovolte mi také nejprve přivítat paní komisařku a těšíme se, že vás v příštích letech zde uvidíme. Častěji přeji vám dobrý start k vaší dobré spolupráci v příštích letech. Dovolte mi několik krátkých otázek. Za prvé ten tragický start operačních programů. Už máme vlastně roční sklus proti plánu jak se postaráte o to, že ty státy, které mají problémy s úrovni čerpání dostanou k dispozici peníze, které budou skutečně investovat v příštích letech. Za druhé, když se ohlédneme za tímto procesem, i když ještě nejste příliš dlouho ve funkci, tak jistě eh, vám eh, jednotlivé orgány komise předávají určitá poučení. Jaké by bylo to nejvýznamnější poučení, jak zabránit tomu, abychom v příští období, až budeme eh, plánovat to příští programové Eh, období nepropadly takovým těm dějinám, které se neustále opakují, aby ne, znovu nenašlo, nenastalo toto spoždění, protože ten začarovaný kruh těch spoždění je třeba prolomit. A dále. Jak za, e, zabráníte tomu, aby v členských státech se nevršily neustále kontroly na straně výdajů z evropských fondů? Protože často hovoříme, že vlastně na té přední straně je ta administrativní zátěž, což je také důležité téma, ale pro malé a střední podniky je také nesmírně důležité, abychom aplikovali určitý princip důvěry a neměli jenom systém, kde budou samé kontroly a kontroly a kontroly, které jsou založené v podstatě na nedůvěře. A poslední otázka, jak je na tom Urban Agenda, agenda v oblasti měst a vaše politická kompetence k tomu, aby se skutečně posílala ta urbání dimenze evropské politiky. Děkuji. vítám, paní komisařko, i z mé strany na našem výboru. Děkuji mnohokrát za vaše informace a vysvětlení. Mám takovou specifickou otázku, která se týká investičního plánu, respektive toho, že má být propojená kohezní politika s investičním plánem. Jak zabráníte tomu, aby došlo k divergentnímu vývoji investičních politik, respektive k jakému si paralelnímu vývoji, že zde bude existovat nová forma investiční politiky, která ovšem nebude podléhat jistým pravidlům jako politika soudržnosti, například takovým pravidlům, které jsme tady společně vyvinuli v minulý rok, Například, že kohezní politika, strukturální fondy jsou propojeny s otázkami udržitelnosti, ochrany klimatu a cíly eh, Evropa 20, že jsme tady vytvořili určité zásadní principy v politice soudržnosti, jako je princip partnerství či zapojení lokálních a regionálních aktérů a občanské společnosti že nám velmi jde v politice soudržnosti o silnou evropskou přidanou hodnotu a také je zde cíl, důležitý cíl, cíl územní koheze, ale ten nový investiční plán, který nově tedy Eh, vzniká ten FSI fond, tak pro tento fond a pro tento plán tato pravidla neplatí. A tak se vás ptám, zda také nemáte pocit, že zde nezbezpečí jakéhosi paralelního vývoje dvou různých investičních politik. Ta jedna, eh, já to tak trochu přeženu, pro chudé členské státy, to budou ty strukturální fondy, politika soudržnosti, a ta druhá, to bude ten nový fond pro ty bohatší. A což by vedlo k tomu, že na místo územní koheze tady budeme znamení vlastně prohloublení teritoriální a sociální konvergence. Děkuji. Co se týče stabilizace a zabránění tomu lavinovému efektu, těch 90 miliard, co jsme měli v listopadu, nyní máme obecně. Víte, že komise zde má určité scénáře pro březen 2015, globální obrázek v oblasti eh, fondu bude tedy k dispozici v těch eh, základních politikách netýká se to regionální politiky, ale myslím si, že všechny tři instituce budou muset implementovat také plán roku 2015, aby se snížila úroveň nezaplacených pohledávek na programy 2007-2013 e, snížila, omezila tento problém. A mohu vás ujistit, že budete mít těmto podkladům potom přístup. Já nyní nemám konkrétní čísla, jaká je účinnost v jednotlivých zemích, ale mohu vás ujistit, že DG Regio a moje služba vám je poskytne. Během dvou dalších týdnů můžeme se spolehat na tuto situaci? Ano, pokud jde o makroregionální úroveň, tak eh, ta druhá otázka, na to jste se ptal, tedy na makroregionální strategie. Tam je to trošku odlišné, protože já jsem velkým zastácem makroregionálních strategií. Já jsem eh, spustila jadersko-jonský makroregion a myslím, že máme povinnost zapojit co nejvíce eh, členských států, ale bohužel politické rozhodnutí znamenalo, že Není možné takové rozšíření do budoucích pěti let, ale myslím, že to je morální povinnost, abychom měli rámce, kde by byly zapojeny i nečlenské státy. A to jsou velmi důležité nástroje. Mohu přejít do rumunštiny? Já jsem přesvědčena, že státy, které nejsou součástí Evropské unie, využívají makroregionální strategie, aby nalezli řešení, co se týče výměny osvědčených postupů. Například u strategie pro Jadran a Jonské moře, tak tam máme čtyři členské státy, Řecko, Itálie, země, které mají velké zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a mohou se o to podělit s Černou horou a s Bosnou Hercegovinou. Takže je třeba nalézt řešení, které by dalo dohromady členské a nečlenské státy EU. A já si myslím, že u makroregionu je toto možné. Potom máme Baltský makroregion, máme také Dunajskou strategii a nastartovali jsme tady ten nový makroregion jadra na Jonské moře a v Miláně podle pokynů z Rady musíme e, také nastartovat strategii pro alpský region, pro Alpy. Pokud se členským státům podaří nalézt řešení, protože třeba říci, že regionální politika to je něco víc než jenom peníze, a budete souhlasit s tím, že v řadě zemí e, ty prostředky nemohly být využity, protože neexistovala proto administrativní kapacita, anebo z jiných důvodů. Takže se k tomu vracím a říkám, že je velmi důležité nalézat řešení, abychom pomohli členským státům. A dostávám se k další otázce a přecházím do angličtiny. Otázka paní Krell. Ano, samozřejmě máme členské státy s nízkou implementací a jak víte, Makroregionální strategie jsou jednou z cest, jak tomu pomoci, ale další a ta nejdůležitější je tato pracovní skupina Task Force, kterou jsme založili koncem prosince, abychom pomohli členským státům s nízkou implementací. Máme osm členských států, kde méně tedy absorpce nižší než 60%. A my jsme uvedli, že uděláme všechno pro to, abychom pomohli těmto členským státům. A je velmi důležité, abychom eh, to udělali společně s obou stran, abychom se snažili z obou stran, protože se nemůžeme vzdát našich kritérií a legislativy, ale eh, a je někdy těžké uvěřit, že za 11 měsíců ve skutečnosti se nám podaří udělat to, co se nepodařilo za 7 let, ale každopádně spolehněte se na mě, uděláme, co bude potřeba. A už jsme zahájili ty expertní návštěvy z jednotlivých generálních ředitelství a týkalo se to Slovenska, Bulharska, tam to bylo na úrovni generálních ředitelství a připravíme akční plán pro každý členský stát a já jsem požádala generální ředitelství, aby využilo technickou pomoc, pokud je potřeba, aby tam byly také nasazeny eh, lidské zdroje, pokud je to třeba, a abychom udělali skutečně to, co bude potřeba, abychom pomohli. Každopádně vás chci ujistit, že nově schválené programy, když hovořím o těch neuhrazených eh, účtech, tak to nějak neovlivnilo zahájení nových programů. Takže se snažíme na obou frontách jednak eh, dotáhnout optimálně program 2007-2013 a dobře nastartovat eh, tedy vše po roce 2014 a vlastně oddělit ty neuhrazené pohledávky aby nám neovlivnili to období 2014-2020. Pokud je o flexibilitu, jak víte, schválili jsme na posledním kolegiu tedy inteligentnější aplikaci paktu růstu a stability, samozřejmě v kontextu stávajícího nařízení. Ale myslím, že je důležité, aby tyto pokyny uznali význam evropské politiky soudržnosti tím, že poskytneme zvláštní statut eh, národnímu spolufinancování jednotlivých projektů v rámci paktu růstu a stability. A jak už jsem řekla, některé členské státy budou mít výjimku z výpočtu eh, tedy rozpočtového deficitu, což je velmi důležité. Svým způsobem ty, tato, invest, toto investiční ustanovení bude vlastně trvalým jevem pro členské státy. Dále zde byla otázka, týkala se také nového členského státu. Je to velice těžká otázka. Nemyslím si, že by členské státy byly nějakou zátěží. Samozřejmě některé zahájili tu implementaci velmi pozdě. Ale tomu tak vlastně bylo ve většině členských států, že e, začali s implementací později, než bylo plánováno. Takže myslím, že bychom neměli být tak tvrdí vůči nim, ale právě vytvořili jsme tu pracovní skupinu Task Force, zabývající se to nízkou implementací a já jsem. Eh, a bude to prospěšné pro tyto členské státy. A já to řeknu rumunsky. My jsme eh, poslali eh, týmy z našeho generálřitelství regio do všech členských států, kde míra implementace byla pod 60%, abychom pomohli členským státům, abychom hm, našli způsob, jak navýšit míru absorpce těchto prostředků. A samozřejmě je to věc, kterou se musíme naučit. A když to srovnáváme s obdobím 2007-2013, tak už jsme zaznamenali určité podstatné pokroky, protože 63 operačních programů tedy bylo předmětem absorpce a předtím to bylo jenom 15 u všech operačních programů. Takže ta absorpce se značně zvýšila. A to, se, to byla otázka na členské státy. Abych odpověděla na otázku Alde. Jak eh, se můžeme poučit a jak budeme postupovat v budoucnosti, abychom zamezili situacím, které vyvolávají obavy. Co se týče kontroly, tak si můžete být jisti, že proběhnou audity, které uspořádá také komise audity, které budou v každém členském státě. A většina nesrovnalostí, které byly zaznamenány a které byly zjištěny, tak se jim by se jim zamezilo, kdyby členské státy reagovaly rychleji. A kontrola se dá uspořádat různě. Tedy zjistit, jakým způsobem se prostředky čerpaly a zda byly dodržena veškerá pravidla. Na druhé straně jsou tu i politické aspekty. Jde o to, zda určité projekty splňují požadavky legislativy a zda z morálního hlediska ty projekty skutečně spadají do období krize. A my jsme tuto diskusi už vedli a týká se některých golfových hřišť, některých eh, kadeřnictví a podobně. Dokonce ve Španělsku se jednalo o tom, eh, že v tomto programovém období v roce 2006 se také jednalo o golfová hřiště. Já ne, se nemohu vyjadřovat eh, k těmto investicím, nebyla to moje odpovědnost, ale naší povinností je investovat do produktivních projektů, které vytváří pracovní místa a proběhl audit Učetního dvora, který nám doporučuje již nestavit letiště. Tedy nestavit eh, místní letiště, protože v Polsku došlo k tomu, že byly proinvestovány miliardy a týdně tam eh, projde 10 nebo 20 tisíc eh, cestujících. To jsou investice, které prostě už si nemůžeme dovolit. Obecně můžeme říci, že teď nevíme, co si přejí členské státy zařadit do inovací a výzkumu. Ale říkám zcela jasně, že už nebudeme akceptovat to, co jsme popsali jako in, pochybné investice. Můžeme eh, vlastně tyto investice provádět formou soukromých investic a nikoli z evropských prostředků. A já už jsem ve své prezentaci uvedla, že naší snahou je požadovat po členských státech, aby vynaložili patřičné úsilí a vytvořili kvalitní projekty na období 2014-2020, tedy projekty, které budou znamenat konkrétní přidanou hodnotu. A já jsem vděčná za to, že teď už máme vhodnou legislativu, která umožňuje členským státům, aby se omezili na tyto investice v tom následujícím období. Pokud jde o vaši otázku, pane Omarji, pokud jde o operační programy, jak už jsem řekla, my bychom se chtěli poučit u členských států, jaké investice se plánují pro období 2014-2020 a tak, jak se budeme dozvídat podrobnosti, tak vy o tom budete také informováni, váš výbor a celý Evropský parlament. A tyto investice musí být součástí těch jedenácti tematických cílů, které jste s radou schválili a které jsou obsaženy v legislativě. A jak už jsem řekla, pod položkou inovace a výzkum je třeba mít pouze inovace a pouze výzkum a nic jiného. A jak už jste řekl, samozřejmě mládež je prioritou, mladí jsou prioritou. A bohužel, pokud jde o regionální politiku, tak tam nastupují veškeré ty strukturální aspekty, ale musíme naši snahu harmonizovat s komisařem pro sociální politiku, abychom měli společné projekty pro mladé. Pokud jde o regiony v obtížné situaci. Víte, že za 14 dní se zúčastním eh, výročního setkání ultraperiferních eh, regionů a tam budeme projednávat veškeré specifické problémy ultraperiferních regionů. Samozřejmě na ně nesmíme zapomínat a proto potřebujeme velmi konkrétní akční plán, který se bude zaměřovat na ultraperiferní regiony abych se dostala k Junkrovu plánu investic. Samozřejmě. Neexistuje mechanismus pro čerpání strukturálních fondů. Bude třeba zkoumat každý projekt, abychom zjistili, zda Fond pro strategické investice bude moci být aktivizován a zda bude moci být využit. Každopádně tento fond pro strategické investice bude doplňovat eh, naše vlastní prostředky pro regionální politiku. Je důležité si tady uvědomit, že to ještě navíc k našemu plánu. A ještě tomu, na co se ptala paní eh, Vana v souvislosti s těmi geografickými záležitosti, zatím to v legislativě takto naplánováno není. Ale asi záleží také na diskusi v Evropském parlamentu, jak se to bude vyvíjet. Nyní budu opět hovořit rumunsky. Musíme opravdu dávat pozor, protože investice, sami jste to říkali, nesmí vést k tomu, že ty rozdíly, které zde jsou, budou ještě větší. Já osobně jsem toho názoru, že musíme vést diskusy o tom, jakou měrou je možné nějaké geografické kontingenty nebo kvóty e, uvalovat a jakou měrou nikoli. Stávající pravidlo je to, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale myslím si, že to není pravidlo, které by bylo vhodné pro všechny. A legislativa určitě bude nastavena po diskusi v Evropském parlamentu, podle toho, jak ta diskuse bude probíhat, protože Evropská komise udělá opravdu vše pro to, aby se postarala o to mít hotovou legislativu pro Junckerův plán co nejdříve, tak aby bylo možné s ní co nejdříve začít pracovat. Eh, vznikne takové jednotné centrum, které bude vybírat projekty a bude také členským státům poskytovat technickou podporu. Eh, členské státy obdrží podporu tak, aby mohly předkládat dobré, solidní projekty v souvislosti s investičním plánem. A nyní k tématu e, Itálie. Ano, máme problémy s Kalábrií, Sicílií a kampaní a v březnu se bude konat konference, už vás tímto předem na ní zvu. Jsou to tři regiony, které byly vlastně posledními regiony, které předložily operační programy, které nyní analyzuje Evropská komise. A došlo k určitému zablokování na straně regionální vlády a státní vlády a zjistila jsem, že zde asi byla nějaká diskuse, nějaké problémy v souvislosti s programy v období 2007 až 2013, v souvislosti s otázkou spolufinancování. A ty programy, které eh, vlastně neodvedly požadované výsledky, tak tam vláda v Římě snížila to spolúčast, to spolufinancování na 25 ale tento problém tady bohužel vedl ke vzniku spoždění. Musíme nalézt řešení pro uvedené regiony a já už jsem říkala na svém slyšení, že my jako Evropská unie jsme v minulých letech vyvinuli obrovské úsilí a miliardy eur putovaly také do těch tří regionů na jihu Itálie. vzniklo vlastně nové ekonomické klima, vznikly nové pracovní příležitosti a je velmi důležité, aby ta specifická situace regionů v oblasti Mezzogiorno byla projednána. Máme také členské státy z východu Evropy, kde opravdu vidíme výsledky, jakmile začneme pracovat trochu rychlejším tempem. v některých členských státech eh, byly situace, které byly historicky složité, ale vidíme, že zde dochází k určitému zrychlení. Nicméně v Itálii je třeba tedy ještě pozorně pohlédnout na tyto tři zmiňované regiony, vyvinou zde velké úsilí a postarat se o větší pracovní příležitosti. Nevím, jestli jsem zodpověděla všechny otázky, ale pokusila jsem se o to. Dovolte mi nyní ještě malé kolečko otázek. Eh, místo předseda parlamentu a místo předseda výboru pan Polčák a také pan Blanco López za skupinu socialistů a demokratů. Takže pokud dovolíte tyto tři otázky a pak to snad všechno stihneme. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, paní komisařko. Rád bych vám poděkoval jednak za vaše vyjádření a jednak za vaši upřímnost, kterou jste v nich projevila. Hovořil jste skutečně o všech tématech, také o těch, která byla velmi ožehavá, či stále jsou, jak jste uznala. Což si myslím, eh, v naší strany skutečně vede k uznání. Já vám za to děkuji a mám několik otázek. Jedna je tedy otázka, druhá je poznámka. Tu otázku již klást nebudu, neboť pan Fan Nisteroj ji v podstatě položil za mne. A to jsou ty nezaplacené faktury. Jak se na ně ptala, vy jste na to již odpověděl. Takže nyní má poznámka. Mě velmi potěšilo, paní komisařko, že jste řekla, že respektive, že jste se vyjádřila o všech těch otázkách, které zde padly. My jsme výbor pro regionální záležitosti a tak je pro nás důležité, abychom tady měli to zohlednění našeho regionálního aspektu a je také dobré, že zde padl i výbor regionů, se kterým spolupracujeme. Od 2. do 15. října jsme měli schromážděný region města Evropy, což skutečně byla do, velmi dobrá záležitost a byla jsem, byl jsem velmi rád, že jste o tom hovořila a že jste to zohlednila jako jednu z hlavních záležitostí. My zde zastupujeme skutečně velký počet osob. Děkuji. Pan Bolčák paní komisařky k těm finančním nástrojům které mm, zde eh, i evropská komise vlastně představila v prosinci eh, jak, eh, a jejichž tedy zdvojnásobení využití je plánováno tak jsem se chtěl zeptat jak si vlastně představuje promítnutí toto zdvojnásobení mm, jejich využití v operačních programech které už ovšem byly většinou tedy schváleny jak se tedy toto promítnutí eh, zdvojnásobení finančních nástrojů prostě může promítnout nebo může objevit v těch, eh, finanč, eh, v těch operačních programech a doufám tedy že příště bude mít paní komisařka i více času na ostatní kolegy protože ta debata byla velmi zajímavá. děkuji. Thank you. And Mr. Blanco Lopez? Blanco Lopez? Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já bych vám chtěl poděkovat za informace o nezaplacených fakturách, které jste nám poskytla, ale rád bych zde poradkl jednu věc. Ty nezaplacené faktury, to je dědictví, které jste zdědila po předchozí komisi. Nyní není možné od vás požadovat, abyste vyřešila za dva měsíce něco, co nebylo řešeno po celá léta. Proto prosím o trochu schovývavosti. E, prosím řečníky EPP o schovývavost, neboť oni dělají, jako kdyby toto byl nějaký nový problém, který vytvořila naše současná paní komisařka. A rád bych hovořil ještě o jednou tématu, které mne znepokuje. Vy jste to také zmiňovala. právě v zemích, které potřebují investice, jsou problémy, což je výsledkem toho, že ne všechny prostředky byly vynaložovány na investice, tak, jak to mělo být. A bylo by velmi špatné, kdyby tyto země ztratily tyto prostředky, které jim poskytuje Eh, Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti, neboť právě zemi, kterým, země, kterým se nevede dobře, tyto peníze obzvláště potřebují a mám tím na mysli zejména státy na jihu Evropy. A proto se vás stát tam, jak to chcete realizovat, jak chcete konkrétně pomoci takovýmto zemím, aby mohli eh, jak si učinit ty investice, které jsou ještě nějakým způsobem naplánovány právě do té doby, než přijde k ukončení programového období. Děkuji kolegové. Já mám na seznamu ještě deset dalších eh, žadatelů o slovo, ale bohužel už nemáme čas a já se chci omluvit. A slibuji, že zítra i hned začneme organizovat další výměnu názorů s paní komisařkou. Zjistíme, kdy to umožní její pracovní program, abychom zorganizovali toto setkání. Je vidět, že potřebujeme více času, že zde hodně témat, které chceme projednat s paní komisařkou a doufám, že budeme mít velmi brzy příležitost takto učinit. Takže pokud nyní můžete zareagovat na otázky, které zde zazněly, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Napřed na téma Open Days, které se konají v říjnu. Samozřejmě to je velice důležitá akce týkající se regionálních aktivit a spolu s výborem regionů a i s Evropskou komisí a výborem regi Evropského parlamentu budeme tuto akci pořádat. Záleží na všech na nás, musíme dobře komunikovat, protože se jedná o významnou událost a já doufám, že význam regionální politiky pro místní orgány a přímo občany se nám podaří zdůraznit, protože hlas regionu je opravdu důležitý a já se těším na to, že eh, také eh, se zapojí mnoho poslanců výboru regi, protože mají mnoho zkušeností a také, a o tom už jsem hovořila, Eh, když jsem diskutovala s výborem regionu, tak je důležité také udržovat vazby na ty, kdo jsou eh, v místních orgánech, ale také například v místních neziskových organizacích. Například eh, v Bruselu se konají dva týdny mnoha aktivit a setkání s různými zástupci, takže Určitě bude to důležitá akce a musíme se na ní společně připravit. Otázka týkající se finančních nástrojů. Ano. Mám zde návrh pro finanční eh, návr, eh, nástroje a více operačních programů a společně s Evropskou investiční bankou vytvoříme Eh, platformu pro technickou podporu. Více než 400 orgánů eh, členských států bylo vyzváno, aby přímo od komise a zástupců Evropské investiční banky si vyslechli, jaké jsou nová pravidla pro finanční nástroje, protože víte, že v, roce, eh, v letech 2007 až 2013 bylo možné finanční nástroje využívat pouze v oblasti eh, životního prostředí a městského rozvoje, ale nyní v období 2014 až 2020 je možné finanční nástroje využít i pro další projekty v oblasti infrastruktury. Počínaje například eh, čistou recyklací vody, Eh, ale týká se to také například dopravy a podobně. Takže finanční nástroje jsou nyní zdokonalené a věřím, že členské státy budou muset vyvinout určité úsilí a inspirace, inspirovat se dobrými příklady z ostatních členských států. Ve Španělsku, na Maltě a ve Francii se finanční nástroje opravdu dobře využívají. Za každé investované euro je E, návratnost, nebo se generují 3 až 4 eura. A to je právě ten cíl těchto finančních nástrojů, ten multiplikační efekt, který se musí objevit v té reálné ekonomice. Jsem toho názoru, že Není zde dostatečné množství členských států, které by náležitě využívaly těchto příležitostí. Nicméně zde máme velmi jasná statistická data, z nichž vyplývá, že finanční nástroje opravdu mohou vygenerovat eh, skutečné dobré výsledky, pokud jsou náležitě dobře použity. A potom, co se týče těch zbývajících prostředků, ano, musíme nalézt nějaké řešení. A vyvineme zde maximální úsilí. A už jsem o tom hovořila při slyšení. To není úkolem komisařky pro regionální rozvoj. Je to hlavně kompetence těch, kdo pracují s rozpočty. Paní komisařkou Georgievou už jsme o tomto eh, tématu diskutovali generální ředitelství pro rozpočtové záležitosti to řeší a také rozpočtový výbor Evropského parlamentu by se tím podle mého názoru mohl zabývat, protože je to spíše otázka, kterou je třeba řešit společně eh, s generálním ředitelstvím Regio a generálním ředitelstvím Budget. A teď co se týče Junckerova plánu. Tak jako vy, i já doufám, že tyto investice hlavně prospějí těm méně vyvinutým, méně rozvinutým členským státům a bude záležet také výrazně na Evropském parlamentu, jak nakonec ta legislativa bude vypadat i v souvislosti s rozdělením těch investičních projektů. Ale každopádně se zde jedná o prostředky navíc, které mohou vzniknout z těch investičních fondů. A zde hraje Evropský parlament zásadní roli v diskusi o této legislativě. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za výměnu názorů s vámi dnes. Děkuji vám za to, že jste přišla mezi nás a za informace, které jste nám poskytla. A slíbila jste nám, že nám došlete ještě informace o těch neohrazených fakturách a jejich geografické dimenzi během dvou týdnů, takže se na tuto informaci budeme těšit a naše příští setkání se pokusíme zorganizovat co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám a dovolte mi vám popřát šťastný nový rok a mnoho úspěchů.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 Okay, colleagues, may I ask you to take your seat? Mohu vás poprosit, abyste zaujali svá místa. Prosím. Can we continue? Můžeme pokračovat s pořadem jednání? partir. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, prosím. Usaďte se opět, ať můžeme pokračovat. Nejdřív dám slovo panu Van Nistelrooyovi. Děkuji Jenom pokud jde o postup, já jsem velmi rád, že nám paní komisařka měla poskytnout důležité informace, ale měli jsme seznam deseti řečníků a vím, že měli připravené konkrétní otázky, takže se na to podíváme jako na fotbalový zápas. To, to byl první poločas a teď je potřeba ještě ten druhý poločas dohrát. A Věřím, že tu budou i účastníci, poslanci a poslankyně a věřím, že se to podaří v první polovině roku, že tedy to dohrajeme. Vy jste to už řekla. Bylo to trošku problematické pro ty z nás, kteří měli otázky a nedostalo se na ně. Ano, děkuji. Já už jsem uvedla, že jsem zahájila přípravy další měny názorů s komisařkou o, od dalších dnů tohoto týdna. Záleží to na programu paní komisařky, na programu našeho výboru, ale každopádně v následujících měsících proběhne výměna názorů na konkrétní témata s paní komisařkou a já si schovám seznam poslanců, kteří neměli možnost položit otázku dnes a dostanou stanovisko, dostanou reakci paní komisařky, takže budeme pokračovat v té výměně názoru do budoucnosti. Děkuji vám za pochopení a teď pokračujeme s dalším bodem našeho pořadu jednání. Jde o zprávu o stanovisko k evropské síti služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků k službám mobility a další integrace trhu práce. Volný pohyb eh, pracovníků je základní svobodou občanů Unie a jeden z, pilíř, jeden z pilířů vnitřního trhu. A výbor pro zaměstnanost a sociální věci eh, připravuje legislativní zprávu pro, k návrhu na řízení k posílení sítě služeb zaměstnanosti a je třeba zlepšit dostupnost podporných služeb na trhu práce v Evropské unii. A Regi připravuje stanovisko. Naší navrhovatelkou je paní Vjarica Dančila, a na našem setkání v prosinci nastíná své základní myšlenky a není předkládá svůj návrh stanoviska. Navrhuji termín pro pozměňovací návrhy k 12. v pravé poledne do pátku 28. ledna a budeme hlasovat na našem jednání výboru v únoru a výbor zaměstnanosti dostane naše stanovisko včas pro hlasování v březnu. Je to přátelé pro všechny politické skupiny? Ano, děkuji. Ano, do 30. do 30. ledna v pravé poledne, to je termín pro podání pozměňovacích návrhů. Máme na to více než 10 dnů. 10 dnů tedy. Pokud nejsou připomínky, paní Dančela, máte slovo. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând... Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěla popřát eh, všem kolegům šťastný a co nemožná lepší nový rok za 2015. Eh, síť, eh, o které hovořím, je velice důležitá pro všechny, kteří eh, překračují hranice EU a snaží se hledají práci v nějaké jiné zemi Evropské unie. Takových se lidí bylo v roce 2013 7 milionů, to byli lidé, kteří žili v pracovním státě. Jiném členské státě z nich bylo 78% ekonomicky aktivních a 68% mělo práci. Toto je možné, protože Evropský Občané mají právo svobodně cestovat a hledat si práci v jiné členské zemi EU, aniž by potřebovali v té jiné cizí, tedy z evropské členské zemi, pracovní povolení. to počet od roku 2005 osob, které žijí v jiném členské státě než země původu, narostl asi o 60%, což představuje pouze 3,1% pracovních sil v Evropské unii. Pohyb pracovníků v rámci Unie v posledních letech v důsledku krize klesl o jednu třetinu. Celkem se odhaduje, že pohyb pracovních sil od rozšíření velké ke zvýšení HDP v zemích EU 15 přibližně o 1% a to v letech 2009 promiňte, 2004 až 2009. Na druhou stranu v mnoha členských státech i nadále existuje nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a řada míst eh, je těžké obsadit a to i přes vysokou míru nezaměstnanosti. Máme tady 25 milionů zemí v EU, kteří jsou nezaměstnáni, z nich více než 5 milionů tvoří mládež. Kromě toho od poloviny roku 2009 došlo k nárůstu počtu neobsazených míst, zejména v oblastech rychlého růstu, jako jsou informační a komunikační technologie a ekologické hospodářství. V této souvislosti představuje EU EURES, týkající se pohybu pracovních sil, jedinečnou možnost v EU pro ty, kteří hledají práci. Tato sítě zdarma nabízí informace o životních a pracovních podmínkách ve všech eh, účastnických zemí, funguje ve 25 jazycích a zprostředkovává kontakt mezi osobami hledajícími práci a zaměstnavateli, kteří hledají určité schopnosti a eh, nasměrovává osoby, které hledají práce do určitých oblastí nebo k určitým povoláním, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. A také tato síť podporuje programy zaměřené na mobilitu mládeže. Každý měsíc nastíví stránky sítě EURES 4 miliony osob. Každý měsíc je navázáno 150 tisíc kontaktů mezi osobami hledajícími práci a zaměstnavateli. Každý měsíc je zaměst, eh, každý rok, promiňte, je zaměstnáno 50 tisíc osob. A Evropská komise tedy nyní navrhuje reformu sítě EURES tak, aby bylo zvýšení počtu partnerů této sítě, kteří by nabízeli služby na zajištění mobility prostřednictvím sítě EURES. Jde o to, aby došlo k zlepšení spolupráce mezi státními a soukromými organizacemi, které zprostředkovávají práci s cílem dále eh, zajistit ještě větší procento zaměstnaných osob. Evropský parlament je toho názoru, že by bylo potřeba harmonizovat systém EURES s novými eh, možnostmi a tendenci, které existují. Je důležité ještě více zdůraznit spolupráci se sociálními partnery a také způsob výběru. Evropská komise by se měla zaměřit na spolupráci s členskými státy, ale také se státy jako je e, Norsko a další, které jsou účastnickými státy sítě EURES. Kompetence a možnosti sítě EURES jsou posíleny nejpomocí tohoto návrhu. Je důležité, aby národní organizace a přehraniční struktury měly dostatek personálu a dostatek zdrojů proto aby mohli odvádět svou činnost, včetně vzdělávacích programů, tak, aby se zlepšila jejich kvalita. Tady je důležité podívat se na možná rizika tak aby skutečně veškeré struktury si odpovídaly, co se týče informace, ale aby spolupracovali na umístěvání pracovníků. Osoby, které již pracují v těchto strukturách, byly zahrnuty do programu financování vzdělávání strany komise a je důležité využít jejich schopnosti a znalosti tak, abychom zajištili kontinuitu práce v těchto strukturách pokud budeme mít lepší koordinaci s národními partnery a s členskými státy, a to v rámci prezenčních partnerství, které již existují, či, či které budou založeny v budoucnosti, je, bude nám umožněno zajistit lepší fungování této sítě a lepší zprostředkovávání práce. Proto je důležité mít intenzivní spolupráci s organizacemi, které se věnují profesnímu vzdělávání, zejména vzdělávání celoživotnímu. Je důležité se rovněž zaměřit na lidi, na osoby, které jsou starší 40 let, aby se zlepšily jejich schopnosti a jejich kapacita. Důležité, aby na síti bylo dostatečné množství informací potřebných pro evropské občany. Ale dále třeba zhlednit to, že ne všichni evropští občané mají přístup k internetu a také nevědí, že existují, existuje síť EURES. Proto by bylo vhodné dát informace k dispozici občanům jinými prostředky, zejména ve venkovských oblastech. Pak je třeba zajistit lepší koordinaci interní i externí, což by umožnilo překonávat právní překážky, které, se kterými se potýkají zaměstnanci, kteří si přejí pracovat v jiné zemi než jejich vlastní. Například někteří lidé neví, zda mají přijmout nabídku práce z jiného členského státu, protože nemají dostatek adekvátních informací pro to, aby mohli posoudit, jaké bude jejich právní postavení, jaká bude jejich situace v ohledně sociálního zabezpečení daní a jaké jsou jejich eh, administrativní povinnosti, které by měly v případě přijetí takovéto práce. A eh, naše cítě EURES by se měla zejména zaměřit na mladé, kteří samozřejmě velice rádi využívají mechanismy, které, které vedou ke zvýšení mobility. Mám tím na mysli stáže, učební pobyty, což umožňuje zlepšit profesní vzdělávání mladých lidí. Pro mladé lidi je to příležitost získat poznatky o pracovním trhu v jiném členské státě. A Osoby, které se jí zúčastnily takovýchto programů, dostanou diplom, který by měl být uznáván i v dalších členských zemích, tak jak je to u diplomů univerzitních již běžné. Rovněž je důležité, aby mladí lidé tyto mechanismy skutečně plně využívali. Tím zabráníme tomu, aby mladí lidé scházeli mimo Evropskou unii. Dále třeba podporovat přeshraniční spolupráci a zdůraznit roli partnerů sítě EURES. A je vidět, že i rada se vyjádřila v tom smyslu, že má stejnou prioritu, že tedy je dobré, aby byly podporovány, podporována přeshraniční partnerství, tak aby lidé mohli získávat práci i přeshraničně. Hlavním cílem je tedy to, že pokud vznikne v pracovní místo, které mohou může být zaplněno v dotyčném členské státě, tak je vhodné, aby bylo obsazeno nějakým za pracovníkem, který tedy přichází z přeshraničí pokud bude tedy zreformován EURES, tak jak je navrženo, tak se bude eh, mít situace, kdy se lepší kompetentnost partnerů, zlepší se metody, ale to není možné bez zajištění odpovídající finanční podpory tak aby byly zajištěny eh, všechny aktivity sítě EURES, což se musí odhrát v souladu se všemi již stávajícími programy v rámci národních struktur. Eh, nebo je tady nějaký speciální program. Cílem má být usnadnění spolupráce veškerých partnerů legálních i logální a tak, nich a také spolupráce přes hraničí. Je tedy důležité, aby všichni partneři mohli využívat evropských zdrojů. A na závěr bych ráda ještě upozornila, respektive přivítala pozornost, které stávající předsednictví přikládá této otázce Lotyšsko, si přeje, aby návrh nařízení byl schválen do konce jeho předsednictví. A jak předsednictví již řeklo, myslí si, že by to mohlo být možné podle plánu, který mají ji schválili svůj postoj na schůzi, respektive Rada schválila svůj postoj na schůzi z 11. listopadu. Čeká se tady na názor parlamentu. Máme se jakousi jakýsi rozdíl tedy mezi naším kalendářem a kalendářem rady. ale já si myslím, že nyní společně můžeme vnést nový podnět eh, tomuto návrhu na řízení, které bude velice vhodné pro Evropskou unii. Máme tři stínové, pan Hetman, pan Oli Rehn a Terry Reintke také. Eh, komise je také zastoupena. Pan Akers z DG Zaměstnanost je s námi dnes. Je tomu tak? Ano. Je zde. Takže začnu s tínovými. Pan Hetman nechce. Není tu. Pan Hetman. Dám. Děkuji dámy a pánové. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, paní poslankyni za její stanovisko k Evropské síti zaměstnanosti. Předložili jste skutečně velice zajímavé návrhy a jdou skutečně dobrým směrem. Jsem potěšen zejména tím, že se zaměřujete na přeshraniční partnerství, které mají velký význam pro rozvoj evropských regionů přeshraniční pracovníci jsou čím dál tím početnější. A je třeba zdůraznit i následující věc. Přeshraniční oblasti jsou často uh, z hlediska Evropy oblastmi okrajovými, které se potýkají s odpovídajícími strukturálními problémy a mají velice omezený pracovní trh. A zde si myslím, že návrh k tomu, aby tam bylo zapojeno Švýcarsko, respektive, že ten návrh se chce vyhnout Švýcarsku, Islandu, Norsku a tak dále. My bychom tedy chtěli předložit ještě ně, naše vlastní pozměňovací návrhy, abychom doplnili to, co předložila paní navrhovatelka. A dále ještě jedna záležitost, eh, to zaměření se na flexibilní, elastickou přetenční spolupráci. Já bych toto rád pozměnil a předložím návrh v tom směru, že tam budu mít spíše vyváženost. E, jsem velice potěšen e, spoluprací s vámi a těším se na další spolupráci s paní Děkuji, děkuji paní Reinke. Děkuji, paní předsedkyně. E, děkuji i za odvadenou práci ze strany navrhovatelky. Myslím, že zazněla celá řada věcí, Zemena, jak můžeme využívat eh, nástroje k tomu, abychom zblížili evropské regiony a to je klíčové. My jsme vedli diskuzi o tomto tématu a za naši skupinu my velmi vítáme tu práci, která zde byla odvedena. A ten základ je pro nás pozitivní. My si myslíme, že je důležité, abychom i my v tom dalším procesu o tom ještě jednali. Pokud jde o mobilitu, my jsme zaznamenali v řadě studií, které byly provedeny, že jeden z hlavních nedostatků, pokud jde o mobilitu, je otázka jazyková. A také různé předpisy a zákony a EURES by měl být využit jako platforma pro to, aby lidé našli svou cestičku mezi jednotlivými předpisy, aby ten proces byl usnadněn při přechodu z jednotlivých regionů a také tam, kde se mluví různými jazyky. Tedy z tohoto hlediska EURES by měl být koordinační úlohu pro to, aby ten systém byl pochopitelnější pro lidi, aby ta platforma byla užitečná. Také si myslíme, že je důležité, když začínáme s novým nařízením, abychom už teď zajistili, že proces monitoringu bude spuštěn, abychom krok za krokem viděli, jak ty nové přístupy, do jaké míry jsou užitečné, jak dokážou pomoci lidem, aby využili svého práva na svobodu pohybu v Evropské unii a aby bylo možné ještě tu platformu vylepšit po zahájení práce. A věřím, že v tom dalším procesu a v další diskusi povedeme užitečnou výměnu názoru a děkuji vám za první návrh i za odvedenou práci. Děkuji, děkuji mnohokrát paní Růža Tomašič za EC, EKR. Děkuji mnohokrát. V ideálním světě mladí lidé by jeli do jiného členského státu za prací, pouze pokud eh, si tak přejí ne, protože musí, ale bohužel ve většině zemí není práce pro mladé a samozřejmě nechtějí zmařit své vzdělání. A je třeba, aby mladí mohli využít zaměstnanost v celé Evropě, aby mohli být mobilní. A z řadou věcí zde souhlasíme, ale Eh, spíše než se soustředit na přístup od zhora dolů, my se připojeme k zásadám subsidiarity. A je třeba, aby ten důraz byl na, na místní úrovni, tam, kde je to vhodné. Některé členské státy mají oba, obavu z tzv. sociální turistiky. A je třeba, aby se mobilita soustředovala na pracovní místa a ne, aby, abychom jenom zneužívali velkorysých sociálních podmínek. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pan Van Nistelrooy si přál slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si velmi vážím vaší práce, kterou jste odvedla v této věci a také výbor pro zaměstnanost, kde na tom tvrdě pracuje by se to celé ubíralo náležitým směrem. A já bych byl rád, kdybychom také konkrétně poukazovali na naše nástroje, například program Interreg. Jedna ze čtyř priorit Interregu je právě pracovní trh a vzdělávání. A vy to zde činíte dobrým způsobem, že na mnoha místech uvádíte eh, ten přeshraniční aspekt, ale možná bychom tam mohli ještě konkrétně poukázat na naše konkrétní nástroje z naší oblasti, našeho výboru a zdá se, jakoby nemohli bychom si myslet, že všechny členské státy budou hrozně nadšené, když se hovoří o mobilitě, ale ono tomu tak není. A spolupráce členských států v souvislosti s EURESem a příslušnými aktivitami je třeba opravdu na ně poukázat a říct těm členským státům, měli byste tomu dát prioritu. Je to také v zájmu našich občanů. Nové Eh, generace mladých lidí, kteří budou snáze cestovat přes hranice. To znamená, dát tam ten eh, nástroj Interreg a nějakým způsobem se odvážit, hodnotit, jaký je, jaká je situace těch členských států, jak k tomu přistupují. To jsou dva návrhy a s kolegou eh, jistě nějaké návrhy sformulujeme a předložíme. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Zele. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem vám děčný za to, že můj koordinátor pan Mistedo ještě jednou ukázal, jaké nástroje máme k dispozici. Já jsem také vděčný paní zpravodajce za to, že poukazuje na přeshraniční spolupráci, že se na ní tak silně zaměřila ve své v návrhu stanoviska, neboť toto vlastně by měl být duch Evropské unie, že spolupracujeme a pracujeme přes hranice. A když eh, se budeme věnovat tématu subsidiarity, tak si myslím zde, že před námi ještě je jistá cesta. Proč to říkám? Máme pěkné nařízení, které se týká územní spolupráce a zejména přeshraniční spolupráce. A toto nařízení má takovou tu spolupráci regionům usnadnit. To je Evropský svaz eh, územní spolupráce. Takto mají regiony poprvé v ruce právní nástroj, který jim umožní ve své vlastní odpovědnosti zakládat podniky a společně vyřizovat různé úkoly přeshraničně. Já jsem byl zpravodajem v minulém období pro tento nástroj a eh, dobře vím, do jaké míry chtějí využívat při, při, oblasti a regiony tohoto nástroje. A dobře vím, že jak velký je odpor ze strany hlavních měst a vlád. Oni nechtějí, aby regiony jednaly samostatně a my jako výbor pro regionální rozvoj bychom se měli tomuto tématu podle mne věnovat. Často dochází k tomu, že pokud chtějí dva regiony společně zajistit nějaký úkol, službu, například zdravotnictví či odvoz odpadu, tak eh, čelí problému různých právních systémů. A pak každý členský stát samozřejmě chce, aby nejprve se uplatňovalo jeho národní právo, což ale je překážkou spolupráce. Tady by přeci regiony si měly sami rozhodnout, na základě jakého práva chtějí tedy takto zajistit nějaký společný úkol. A to si myslím, bychom měli vždy, kdy je, když je to na místě, zdůrazňovat. A Eh, je důležité, abychom chápali politiku pracovního trhu přeshraničně. Je důležité, abychom ulehčili mobilitu pracovníků. I právě proto bychom měli eh, zvážit tento nástroj, tato Evropská skupení územní spolupráce. A já to tedy zapracuji do svého pozměňujícího návrhu. Děkuji. A nyní pan Polčák. i pan kolega Celer, to napětí mezi, mezi re, snahy e, regionů vůči tedy těm centrálám nebo těm velkým hlavním městům. A zeptal bych se tedy, protože je zde i zástupce komise, <clears throat> na otázku která se týká celkového záběru euresu. E, já si velmi cením zpravodajské zprávy paní <clears throat> kolegyně a myslím že je velmi komplexní a proto bych se jenom zeptal zástupce komise na otázku právě celkového záběru. dnes eh, hm, podle, toho návrhu je eh, ten eures pokrývá asi thirty až forty eh, volných míst a cílem té reformy je rovněž tedy zvýšit celkové, celkové procento záběru eures v těchto volných místech ale nedopídil jsem se eh, toho konkrétního čísla to znamená eh, jaké konkrétní číslo by podle komise měl eures zabírat eh, v tom, hledání těch volných míst. děkuji. Thank you. Thank you. And Bresso, you wanted to take the floor. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla rovněž eh, promluvit o jedné otázce s kolegyní, která připravila vynikající stanovisko, kde je celá řada pozměňovacích návrhů. Ten dokument je kvalitně strukturován a jak eh, určitě víte, po eh, referendu ve Švýcarsku o mobilitě pracovníků situace této země je poněkud odlišná. Takže bylo by třeba upřesnit u těch pozměňovacích návrhů, že očekáváme reorganizaci situace. A bude to vyžadovat dohodu týkající se mobility pracovníků. Tedy bude třeba se zavázat, aby tato e, dohoda mohla pokročit dále. Jedná se o nezanedbitelnou otázku příhraničních pracovníků. Tato otázka by měla být e, řešena specificky a vyhradím si možnost eh, navrhnout pozměňovací návrh. A, a, eh, kromě toho zde vyvstal potenciální eh, spor mezi členskými státy a regiony. A tudíž jde o problematiku kterou musíme připomínat. Existují typicky regionální pravomoci. Většina pracovníků eh, se pohybuje na poměrně omezené ploše. Někdy to je, není, není to vždy přeshraniční eh, přesun v pravém slova smyslu, ale někdy jde také o oblasti zaměstnanosti, a lidé se přesouvají na větší vzdálenosti a tento rozměr je třeba také vzít v úvahu. Musíme zdůraznit eh, možnost, eh, aby si regiony vytvářely eh, specifické přeshraniční služby zaměstnanosti. Je to velmi důležité. Děkuji. Přeje si někdo další z kolegů, kdo by chtěl promluvit, kdo by chtěl přispět do naší rozpravy. Děkuji. Paní Dančilo, chcete zareagovat na některé otázky? Děkuji. Chtěla bych se vyjádřit ke Švýcarsku, pokud jde o diskusi, kterou jsme vedli s komisí, dojde k nové dohodě podle norského modelu a mohu vám říci, že přes 200 tisíc přeshraničních pracovníků přechází z Německa a Francie a pracují ve Švýcarsku, takže je to velmi důležitá dohoda, ta dohoda se Švýcarskem, o které jste hovořila. A doufám, že bude podepsána co nejdříve a také doufám, že zástupce komise nám k tomu něco řekne. Každopádně děkuji za všechny připomínky, za všechny poznámky, komentáře. Věřím, že se promítnou do vašich pozměňovacích návrhů a věřím, že stanovisko Evropského parlamentu se bude blížit očekávání evropských občanů, kteří hledají práci. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chci připomenout, že do pátku 30. ledna můžete předkládat eh, pozměňovací návrhy a pokud tedy to proběhne 30. tak budeme hlasovat o stanovisku na našem jednání v únoru. A všechno stihneme včas podle programu směrem ke schválení tohoto návrhu. Děkuji vám mnohokrát. A nyní budeme pokračovat dalším bodem a to je schůze koordinátorů. Ta proběhne za zavřenými dveřmi. Máme dnes eh, náskok, takže vyzvu koordinátory, aby zůstali v sále.